Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre... Kolegové, eh, prosím, rozesaďte se na svá místa. La séance est reprise. Budeme pokračovat v našem zasedání. Dnes ráno se máme vyslovit eh, k prostředkům na rok 2018 v dalších oddílech. To jsou eh, prostředky Evropského parlamentu a platby k platbám. Takže eh, chtěl bych vás požádat, abyste si dali do hlasovacích zařízení svoje kartičky hlasovací. Myslím, že nepotřebujeme testovat, zdá je vše v pořádku. První hlasování bude eh, navrácení prostředku na závazky do původní hodnoty. Já se omlouvám. Začneme platbami, říká pan předseda. A to je oddíl 3. K platbám. Je tam první podblok v příloze u, eh, tabulka 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Druhý podblok, což je tabulka 2 přílohy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Třetí podblok což jsou prostředky nad návrh rozpočtu a najdete to v tabulce 3 přílohy, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A čtvrtý, poslední podblok, který je v příloze v tabulce 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Následuje oddělené hlasování jako první tu máme kompromis pod blok 3, což je k, s, pro, proti, zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh od GUE 7124 eh, odpadá, 130317, což je eh, Regional Development Fund, a to je MEMP 9001. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. A nyní nás čekají další oddíly rozpočtu a první hlasování se bude vztahovat k navrácení původní částky u závazků návrhu rozpočtu, který byl snížen radou a týká se soudního dvora, účetního dvora Eh, ochránce údajů a Evropské služby pro vnější činnost. Je tam několik úprav týkajících se těchto orgánů a služeb. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A následně tu máme závazky pro radu, oddíl 2. A to je několik pozměňovacích návrhů, které se týkají snížení závazku rady oproti našemu eh, eh, pohledu bdělému eh, se držíme toho, co chtěl rada. Můžeme hlasovat amblok tady? Pokud vám to nevadí, můžeme hlasovat najednou. jednou. Kdo je tedy pro tyto pozměňovací návrhy 1100 eh, eh, až 2237? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou zamítnuty. Oddíl 4. To je soudní dvůr rozpočtová řádka 1406. To jsou pozměňovací návrhy Jury 6703, Alde 7753, Buč 4563, což je návrat částky nad návrh rozpočtu 1256000, kde pro proti zdrželi se přijat. A pozměňovací návrh FDD 7462 odpadá. Řádka 2100. Nejdříve hlasujeme o třech pozměňovacích návrzích Jury, Alde a Buč. kde e, se má navýšit částka o 659 500. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh zelených 8404 odpadá, protože byl přijat. Ten předchozí pozměňovací návrh. Následuje série pozměňovacích návrhů, které mají za účel snížit eh, závazky u projektů 104254. Eh, pokud vám to nevadí, můžeme hlasovat společně. Ano, koordinátoři souhlasí. Kdo je pro ně? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. A následují poznámky a výhrady. Je to rozpočtová řádka tisíc. Eh, odměny ECR eh, e 8338, to je vytvoření 3% rezervy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 1400, návrh výboru Jury 6701, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Řádka 2008, Návrh Jury 6708. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Oddíl 5. To je účetní dvůr. Řádka 1200. Eh, výbor Buč. 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh eh, SAD, ALDE a BUČ k řádce 1200, které navracejí původní částku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. A pozměňovací návrh od EFDD 8569 tedy odpadá. Řádka 1612, další školení personálu, první pozměňovací návrh EFDD 7482, kdo je. Jeho cílem je snížit eh, částku po to, co říká Rada pro, proti, zdrželi se zamítnout. Čtyři pozměňovací návrhy SAD, ALDE ver Zelených a Buč. Cílem je vrátit původní částku prostředků na, na, podle návrhu rozpočtu DePro. proti, zdrželi se přijat. 162, 162, rozpočtová řádka, návrhy buď a jeho cílem je snížit částku pod návrh rozpočtu a nad návrh rady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Návrhy 4. SAD, ALDE, Zelení a Buč. Cílem je vrátit původní částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh EFDD tedy odpadá. Rozpočtová řádka 2007, to je zařizování budov EFDD pod částku stanovenou radou kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Čtyři pozměňovací návrhy SAD, ALDE, Zelených a Buč. které navracejí původní částku do hodnoty návrhu rozpočtu pro, proti, zdrželi se, přijato. 2102. Vnější služba pro eh, údržbu implementaci softwaru a systémů. Jsou tu čtyři, eh, SAD, ALDE, Zelení a BUČ. Eh, je to návrh je to čtyř subjektů na návratu původní částky z návrhu rozpočtu. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Rozpočtová řádka 212, nábytek. Buď 2302, částečně navrací částku z rozpočtu, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Návrhy čtyř subjektů SAD, ALDE, Zelených a Buč. Jejich cílem je navrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh EFDD 7489 tedy odpadá. Řádka 238, další administrativní výdaje, buď 2303, částečný eh, návrat eh, návrhu rozpočtu, kde pro, proti. Ale nezvedáte všichni ruce. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. zamítnout. 25 hlasů proti a 4 pro. Zvedejte prosím ruce. Čtyři pozměňovací návrhy SAD, ALDE, Zelení a Buč. Cílem je navrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. EFDD má pozměňovací návrh, který odpadá. Rozpočtová řádka 270. Omezené konzultace, studie a e, průzkumy mínění. E, máme to pozměňovací návrh od EPP a SAD. K tomuto nad Já bych chtěl upřesnit, jak už oznámil zpravodaj, že u této 270 je, pokud to odhlasujeme, tak pozměňovací návrhy EPP, eh, a další o rezervě budou eh, tímto vyřešeny. Takže toto hlasování znamená eh, i dopad na rezervu. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 2741 buď 2304 částečně navrátit částku z návrhu rozpočtu, kde je pro, kde je proti, je zamítnut. Čtyři pozměňovací návrhy SAD, ALDE, Zelených a Buč. Jejich cílem je vrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Následuje série pozměňovacích návrhů eh, k jednotlivým částkám 2000 eh, až dál nad eh, kde se jedná o částku sníženou pod návrh rozpočtu a pod návrh rady. Možná, že můžeme hlasovat společně, co tomu říkáte. Ano, hlasujeme en blok až do konce, až do 272. Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Jsou zamítnuty. A nyní k rezervám. Už jsme se vyjádřili v souvislosti s předchozím eh, návrhem týkajíce eh, 8028 a 8716. A nyní oddíl 6, což je hospodářský a sociální výbor. Rozpočtová řádka 1004, první pozměvací návrh od ENF. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Návrh FDD 7395. Cílem je snížit částku pod návrh rozpočtu. Jde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. INTA a SAD Cílem je zvýšit částku oproti návrhu rozpočtu. Kdo je pro? proti? Zdrželi se. Teď to není úplně jasné, protože jste všichni nezvedali ruce. Budeme tedy hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ještě dva z vás nehlasovali. Kartičky jsou zařízení, tak teď končím hlasování. Je přijat. 21 pro, 10 proti. 1008. Pozměňovací návrh EFDD 7397. Cílem je snížit částku pod návrh rozpočtu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. Řádka 105, další školení, jazykové kurzy a, a jiné školení EFDD 7398, snížit částku pod návrh rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A potom 1200 EFDD, e, cílem je snížit částku pod návrh rozpočtu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. ENF 8230, snížit návrh, částku za rozpočtu D pro, proti, zdrželi se, zamítnout. INTA a SAD, e, cílem je zvýšit částku nad návrh rozpočtu, kdo je pro, proti. Není to úplně jasné, protože jste všichni nehlasovali. Prosím, eh, eh, vyjádřete se tedy elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, zdá se, že ještě nikoli, ale teď už ano, končím hlasování je přijat 21 pro, 9 proti. Další pozměňovací návrh se týká řádky 1220, návrh e NF 8231 a jedná se o zrušení řádky, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Řádka 1400 FDD 7400. Cílem je snížit částku proti návrhu rozpočtu, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnout. 1420. První pozměvací návrh je EKR 8341. Snížit částku pod návrh rozpočtu? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Návrh FDD 7401. Snížit částku pod návrh rozpočtu? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Řádka 1422. EFDD 7402. Cílem je snížit částku pod návrh rozpočtu, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Řádka 1610 EFDD 7404 a snížit částku, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1612 EPP a SAD mají dva pozměňovací návrhy zaměřené na, zví, na návrat částky z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Řádka 162. Buď 2400, cílem je snížit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Můžete prosím zvedat ruce, kdo je pro návrh buď 2400? Eh, kdo je proti návrhu, roz, návrhu buď? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Řádka 2000 EFDD 7406 snížit částku eh, z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 2001 eh, Návrh ENF 8232, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Řádka 2007, návrh buď 2401, cílem snížit částku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. 2022, První pozměňovací návrh je od EVD 7407, cílem snížit částku, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh Boč 2402, cílem je snížit částku proti návrhu rozpočtu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 2024, EKR 8340 a EFDD 7408 cílem snížit částku plná v rozpočtu je pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Řádka 2100. Návrh od EFDD. Záměrem je snížit e, částku e, po to, co říká rada, kde pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Dva pozměňovací návrhy EPP a SAD, které chtějí návrat částky z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Řádka 2102. Návrh FDD 7410. Cílem je snížit částku pro návrh rozpočtu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. Řádka 212. FDD 7411 pod částku stanovenou radou. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Dva pozměňovací návrhy EPP a SAD. Cílem je vrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Řádka 214 FDD 7412 snížit částku oproti návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Řádka 216 F17413. Cílem je snížit částku oproti návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 238. FDD, návrh 7415, sníží částku proti návrhu rozpočtu, kde pro? Proti zdrželi se zamítnout. Návrh buď 2403. Cílem je snížit částku, eh, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. E 2540. Návrh má EFDD 7416 pod částku stanovenou radou. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Buď 2404 snížit částku pod eh, částku stanovenou radou, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. EPP a SAD chtějí návrat částky z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Řádka 2542 EPP a SAD chtějí návrat částky z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh FDD 7417 odpadá. Řádka 2546 FDD 7418 sníží částku pod eh, to, co říká Rada, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Návrhy EPP a SAD které chtějí navrátit částku z návrhu rozpočtu pro, proti, zdrželi se, přijat. 2548 e NF pod částku stanovenou radou, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. FDD 7419 pod částku stanovenou radou, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout EPP a SAD chtějí navrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 2600 EPP a SAD navrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. EFDD 742, tedy 0, tedy odpadá. 2602. E FDD má pozměňovací návrh 7421 pod e, návrh rozpočtu, kdo je pro, e, proti, zamítnout Řádka 2620. FDD 7422 sníží částku pod stanovenou radou, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh roz, buď 2405, snížit částku pod tu stanovenou rodou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnout návrhy EPP a SAD. Eh, cílem je vrátit částku z návrhu rozpočtu, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. 2622, dva pozměňovací návrhy EPP a SAD. Cílem je vrátit částku z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. To znamená, že ty následující dva odpadají, tedy návrh EKR a EFDD. Řádka 2624. EFDD má návrh 7424, sníží částku pod návrh rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Sekce 7, výbor regionu. 1000 SAD 770 prostředky nad rámec návrhu rozpočtu pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1004 FDD 7425 pod stanovenou částku navrženou pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105 EPP 8039 nad rámec návrhu rozpočtu pro, proti, to není jasné, takže to ověříme elektronicky. Všichni hlasovali. Zdá se, že nechybí nám tři hlasy. Ukončuji hlasování. Schváleno 19 pro, 11 proti a dva se zdrželi. nyní eh, rozpočtová položka 1200. První pozměňovací návrh e EDD 7426 pod návrh rozpočtu pro, proti, zdržel se zamítnuto ENF 8234 pod návrh rozpočtu Rady pro, proti, zdržel se zamítnuto. EPP 8040 SAD 7668 Eh, navrácení rozpočtu v souladu s návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. To znamená, následující bač 2500 odpadá. 1220. NF 8235 vymazání položky pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1400 E FDD 7427 snížení návrhu položky pro, proti, zdržel se zamítnuto. EPP 8041 SAD 7669 obnovení návrhu pro proti, zdržel se přijato. 1402 FDD 7428 pod návrh rozpočtu Rady pro proti, zdržel se zamítnuto. EPP 80, 40, 90, 76, 70, obnovení položky pro, proti, zdržel se, přijato. 1420, FDD 7429, pod návrh Rady pro, proti, zdržel se, zamítnuto EPP 8043 SAD 7712 nad rámec návrhu pro proti zdržel se přijato 1422 EFDD 7430 pod návrh rozpočtu pro proti, zdržel se, zamítnuto, 1610, FDD 7431, pod, návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 1612, FDD 7432, pod, návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto, bač 2501, pod, položku návrhu rozpočtu pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 162 EKR 8332 pod návrh rozpočtu pro, proti, zdržel se, zamítnuto EPP 844 SAD 7687 nad návrh pro, proti, zdržel se, Schváleno. 2000 FDD 7434 pod návrh rozpočtu pro proti. Zdržel se zamítnuto. 2007 BBSAD nad návrženou částku pro, proti, zdržel se přijato. A následující bač 2502 odpadá, 2022 a FDD 8047 nad uh, navrženou částku pro, proti a kdo se zdržel, zamítnuto. EPP 847 77 obnovení prostředku pro, proti, zdržel se, přijato. Následující bač 2503 odpadá 2024 dd 7436 pod návrh rozpočtu návrh rozpočtu pod návrh pro, proti zdržel se zamítnuto 2100 EPP 8048 SAD 7689 NAD navrhovaný rozpočet pro proti zdržel se přijato a následující boč 2504 odpadá 210 a 2 FDD pod návrh pro proti zdržel se zamítnuto 212 FDD 7438 pod navrženou částku pro proti zdržel se zamítnuto 214 FDD 7439 pod Návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A pak EPP 8046 a SAD 7690 nad návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. To znamená, bač 2505 odpadá. 216 FDD 7440 pod navrženou částku rozpočtu pro, proti zdržel se zamítnuto 230 FDD 7441 pod návrh navržené částky pro, proti zdržel se zamítnuto 238 FDD 7442 pod navrženou částku pro, proti Omlouvám se, nebo co říkáte, říká pan předseda nikoliv, odpovídá ne, hlas z pléna není slyšet. A, takže zamítnuto. 2, 5, 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2, 5, 4, 1, FDD 7, 4, 4, 4 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 2542 a FDD 7445 stejný, stejné téma pro, proti, zdržel se zamítnuto, bač 2506, pod stanovenou částku navrženo pro proti, zdržel se zamítnuto, 546 a FDD 7446, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, 2600 FDD 7447 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Báč 2507 pod, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 2602 Budget 2508 pod Rámecko proti, zdržel se, zamítnuto. 2620 EPP a SED navrátit navrženou částku pro, proti, zdržel se, přijato. A následující pozměňovací návrhy odpadají 2622 SAD 714 nad navrženou částku pro proti zdržel se přijato a e FDD tím pádem odpadá. 264 EPP 8050 SADA 7709 nad částku navrženou pro proti zdržel se přijato a EKR 8333 odpadá oddíl 8 Evropský ombudsman Myslím si, že tady můžeme hlasovat v bloku od 104 až do 303. Pan zpravodaj s tím souhlasí, takže kdo je pro těchto šest návrhů, zvihněte ruce, prosím. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Oddíl 9. Evropský mm, inspektor pro ochranu lidských práv. Eh, pro ochranu osobních údajů, promiňte, takže od 1010 do 3044 můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro, zdvihněte ruce. Kdo jsou proti? Zní zdržel se, čili zamítnuto. Oddíl 10. S v Č 1200. Afet 5306. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno tím pádem tři následující návrhy NFF, DD a EKR odpadají. 2, 2, 14. To je nová rozpočtová řádka AFE 5221 ABA 4408 pro, proti, zdržel se, přijato. 3002. První návrh AFET nad navrženou částku pro. Proti. Zdržel se, přijato. ENF 8292, FDD 8558 odpadají, 3006, AFET, ty, o tom se nehlasuje, o této položce a není 1101 až 1202 můžeme odhlasovat v bloku a můžeme dokonce jít dál až k řádce 3005 pan zpravodaj souhlasí? Ona Uh, Pan Rubich si přeje, abychom hlasovali o jeho pozměňovacím návrhu. To je báč 4 1125, eh, takže teď jdeme od 1000 omlouvá, pan předseda se omlouvá od, máme tady tři pozměňovací návrhy eh, od 1001, mm, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se první tři pozměňovací návrhy, byly odmítnuty. 1202, pana Rubiga. Takže 1202, první návrh ENF pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhý návrh BAT 4625 pana Rubiga. Kdo je pro? Kdo je proti? To ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 22 hlasy, 12 je pro. A teď po dohodě a po souhlasu zpravodaje od 1203 až do 3005. Souhlasíte s hlasováním unblock? Kdo je pro tento blok? Prosím pěkně zdvihněte ruce. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď eh, k připomínkám. Je 1200 a FEP 306 pro, proti, zdržel se, přijato. 3002 a FED 526 0 pro, proti, zdržel se, přijato. 3006 AFET, EPP a báč. O těch se nehlasuje. Takže teď můžeme přistoupit k oddílu 1. To znamená rozpočet našeho parlamentu. Alors, nous avons... Takže máme tady první hlasování, které se týká zachování prostředků ve výši 2, zvýšení 2,3%, tak jak se původně plánovalo, to všechno je v příloze tabulka 1 pro. Proti, zdržel se, přijato. Druhý pozměňovací návrh blok, který se týká detailované, detailní tabulky 2. Přijme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nové žádosti tu máme 1200. GUE a potom tady je snaha o snížení prostředků. Myslím si, že oba tyto návrhy můžeme odhlasovat společně, protože spolu souvisí. Jedná se o převod prostředků pro platy eh, na administrativu eh, směrem na skupinu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Odhlasováno. Přijato tedy. A teď tady máme rezervu 1006, budget 4246, 10% do rezervy pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Co se týče připomínek či poznámek 242, AVKO 6736, pro, proti, navrhuji, abychom to elektronicky přeskoumali, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 18 hlasy proti 16 pro 3, 2, 4, 5 a v koše 7, 4, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3, 2, 6, 2, 4, 6, 2, 7 pro. Proti? Zdržel se přijato. A potom establishment plán S112, FDD 8660, týkající se drastického přístupu prostředků pro politické skupiny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže, drazí kolegové, dospěli jsme k závěru našeho hlasování pozměňovacích návrhů eh, k rozpočtu 2018. Dovolte, abych opětovně Eh, poděkoval a vyslovil poklonu a blahopřání našim zpravodajům a také Richardovi Ašvodovi, eh, obecnému zpravodaji, kteří vykonali skutečně vynikající práci a mm, kteří dobře zastoupili výbor rozpočtu. Chci také poblahopřát a poděkovat našim spolupracovníkům. Eh, trvání hlasování zdá se bylo méně, dlouhé než obvykle. Doufám, že toho nelitujete, ale bylo-li to možné, bylo to proto, že ta práce byla vynikajícím způsobem připravená, jak ze strany zpravodaje, tak ze strany stínových zpravodajů, tak ze strany politických poradců, jakož i zaměstnanců sekretariátu, kteří vynikajícím způsobem pracovali, za tleskáme, jim, zaslouží si potlesk. Monsieur Rubik. Pan Rubik. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci říct eh, několik věcí eh, ohledně našeho předsedy, protože myslím, že vedl vynikající práci a my jsme velice rádi za to, jak svou práci vykonával. Máme jedno jediné přání, abychom příště, až budeme hlasovat, abychom věděli, kdy se bude hlasovat, aby to bylo pořádně naplánované na jednou, protože dneska jsou zasedání politických skupin a tam také musíme učinit důležitá rozhodnutí, takže prosím, vezměte toto v úvahu na příští rok. Nicméně všem bych chtěl teď poděkovat. Bylo to dobré hlasování a doufáme, že při dohodování dosáhneme dobrého výsledku. Já jsem vám chtěl také říci, že budeme, eh, bude moudré poslední úterý a středu v září 2018 budeme věnovat pozměňovacím návrhům pro další rozpočet a budeme o nich hlasovat. Prosím, pamatujme na to všichni. A co se týče ovlivňování vašich politických skupin, bylo by dobré je přesvědčit, že to ta sekvence hlasování o pozměňovacích návrzích má být tedy zásadní pro život parlamentu, proto bych byl rád, aby naše politické skupiny toto také zvážily při vytváření svých programů, abychom důstojným způsobem se my mohli zostit naší práce. Děkuji vám, pane předsedo. Nehledě mm, na to, že jsem přišel ovšem na hlasování, tak eh, bych chtěl říct, že souhlasím s panem Rubigem. Také jsem chtěl poukázat na to, že rozpočtový výbor přijal naše pozměňovací návrhy na rok 2018 a chtěl bych předat slovo komisi, panu Johnu Ruelovi, řediteli, který je tu dnes mezi námi a možná by k tomu rád něco řekl. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste také udělal slovo komisi. Já budu stručný. Nebudu vás zdržovat po tomto velice dlouhém hlasování. Rád bych se připojil k panu předsedovi a poslancům k tomu, abych poblahopřál zpravodajům e, k tomuto vynikajícímu výsledku za velice úspěšného hlasování a chtěl bych jim poděkovat za velice důležitou práci, kterou odvedli Eh, při tomto masivním objemu pozměňovacích návrhů, které bylo třeba odhlasovat a k tomu, že došlo k úspěšnému hlasování o kompromisních balících. Zdržím se nějakých detailních komentářů eh, pro dnešní zasedání, ale jak víte, po hlasování na plenárních zasedání v říjnu komise vám zašle jako pokaždé Eh, dopis o proveditelnosti rozpočtu, kde eh, uvedeme detailnější rozbor eh, ke stanovisku jak parlamentu, tak rady. Takže snad jen pár komentářů, které mohu přednést dnes. Obecně vám chci poděkovat celému výboru za to, že jste hlasovali eh, v mnoha pozměvacích návrzích, které vracejí návrh rozpočtu na původní hodnotu. To si myslím, že je velice důležité a děkuji vám tedy jménem komise. Co se týče okruhu 1a, eh, chci vyjádřit jednu obavu. A ta souvisí s odstraněním prostředků na Eh, evropské, Evropský orgán pro solidaritu eh, a, a neměli bychom tímto způsobem tedy mm, nějak předjímat legislativní postup, ale po závraz, eh, věrech legislativního postupu pokud to bude potvrzeno na dohodovacím výboru, budeme povinni předložit opravní rozpočet, což způsobí určité spoždění a může to snížit eh, příležitost eh, mobility pro mladé lidi v roce 2018 související s tímto eh, programem. Takže to musím mít na paměti. Co se okruhu 1b, Jenom jeden komentář. Zaměstnanost mládeže, iniciativa zaměřená na zaměstnanost mládeže. V původním návrhu rozpočtu komise navrhovala rozdělit rovným dílem tuto částku do která byla dohodnutá mezi radou a parlamentem ve střednědobém období do eh, let 2018, 1920 A teď Evropský parlament chce spíše frontloadovat ty částky do roku 2018, eh, což nepochybně má svůj účel, ale eh, bude to mít bude tu tedy za, za té částky, která byla odsouhlasena ve střednědobém výhledu, jen omezená částka do roku 2019 a 2020. Co se týče okruhu 2, chci připomenout vážným poslancům, že jako každý rok komise předloží eh, pozměňovací eh, dopis k návrhu rozpočtu v polovině října a ten vám eh, přednese mm, poslední odhady, které máme k tomuto okruhu. A dál nebudu konkrétně se změnit o okruzích 3, 4 a 5, Eh, snad eh, jenom bych jednu poznámku přinesla k okruhu čtyři. Eh, musíme mít na paměti vzácnou možnost shody mezi parlamentem a radou v jejich stanoviscích ohledně společného přání snižování předvstupní prostředky pro Turecko. A to je věc, kterou je zapotřebí zvážit při dohodovacím řízení. Děkuji vám ještě jednou za udělené slovo. Ještě jednou blahopřeji zpravodajům a těším se na eh, úspěšné hlasování na plenárním zasedání v říjnu. Myslím, že nyní máme velmi dobrý základ k tomu, abychom eh, se pustili do, eh, do dohodování a těšíme se společně s vámi na úspěšné přijetí rozpočtu na rok 2018. Děkuji vám, pane řediteli, za vaše komentáře, které bereme bedlivě na vědomí. Děkujeme také za konstruktivní mm, spolupráci s komisí a konkrétně s vaším generálním ředitelstvím pro rozpočet. Eh, pane zpravodaj, chcete eh, chcete nám sdělit něco o svých pocitech po tomto hlasování, eh, které se tak dobře vedl, pane Mresene. Děkuji. Eh, vážně pane předsedo, vážení kolegové, přeji si poděkovat vám všem za to, že jste přišli eh, v tak velkém počtu jak včera, tak dnes a hlasovali. Myslím, že to je jasné sdělení komise i radě eh, v tom smyslu, že přikládáme velikou hodnotu stanovisku parlamentu o rozpočtu Evropské unie na rok 2018 a ve všech důležitých prvcích, o kterých se hlasovalo eh, včera i dnes, byla zde jasná většina a to si myslím a doufám, že bude potvrzeno i na plenárním zasedání v říjnu. A tímto vyšleme velice silné sdělení radě eh, ohledně síly stanoviska Evropského parlamentu. Co se týče Evropské komise, chci poděkovat mnohokrát za komentáře zástupci Evropské komise a očekáváme tedy ten eh, opravný eh, dopis k návrhu rozpočtu. A další věci, o kterých se zmiňoval, budeme pokračovat jako obvykle v celém procesu. Víme, že ten pozměňovací eh, dopis se bude zmiňovat o okruhu 2 především, ale také o dalších okruzích. A samozřejmě, že je nešťastné, že Evropský parlament nebyl více detailně informován o obsahu toho pozměňovacího dopisu před naším hlasováním, které se odehrálo dnes, protože samozřejmě velice dobře víme, že ty prostředky z okruhu 2 eh, nejsou jediné, kterých se to týká. Ale mm, my bychom byli rádi, kdybychom měli více transparentnosti, více informací, abychom takovýto pozměňovací dopis mohli brát v úvahu už při hlasování. Nyní jsme v té situaci, kdy Evropský parlament má velice jasné stanovisko ke všem okruhům okruhům. A já bych vám chtěl sdělit a prosím, sdělte to i panu komisaři Ettingerovi, že dohodovací výbor eh, povede velice složitá jednání a mm, pokud komise nebude Eh, chtít přijmout eh, stanovisko parlamentu, až bude předkládat ten pozměňovací dopis. Takže bych vám chtěl sdělit to, co bylo včera a dnes velkou většinou přijato, co možná nejvíc z toho ob, eh, zaneste do vašeho pozměňovacího dopisu, který bude součástí dokumentu k dohodovacímu výboru, aby bylo jasné stanovisko Evropského parlamentu. A e, pokud toto mm, tak nebude, tak dohodování bude složitější. Co se týče iniciativy pro zaměstnanost mládeže, e, nárůst částky do rozpočtu 2018, který navrhujeme, to není frontloadování. My navrhujeme, abychom alokovali čerstvé peníze a vypořádali se takto e, s výzvou, která je stále ještě velkou výzvou na členských státech. A ta částka navržená komisí 234 milion eur je nedostatečná k tomu, abychom tuto výzvu zvládli v, v objemu, se kterým se setkáváme. Proto to tedy není frontloadování. My si prostě myslíme, že potřebujeme více prostředků. To je z mé strany všechno. Ještě jednou vám všem děkuji za vaši přítomnost, za um, hlasování a spolupráci. Děkuji vám, pane uh, zpravodaji. Nyní předám slovo panu Ašvrcovi, který odvedl vynikající práci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci znovu poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za jejich podporu a za usilovnou práci na tomto návrhu. Už jsem řekl, že Parlament stanovil navýšení eh, návrhu rozpočtu 2,3 vůči minulého roku a já jsem si vždycky myslel, že to je odpovídající referenční jednotka eh, s kterou se mohou smířit i obě další instituce. Je třeba, abychom také postupovali disciplinovaně. Je jasné, že v celé řadě záležitostí naši kolegové nesouhlasili se mnou, ale to je samozřejmě zjevné rozhodnutí, které, to je zjevně rozhodnutí, které budu respektovat, čili v důsledku toho já to ještě nemám přesně spočítané, ale myslím si, že budeme někde pod třemi procenty, což bych si býval nepřál, ale respektuji názory výboru. Také se domnívám, že máme takový postoj v rámci tohoto schválení, s nímž můžeme jít do eh, jednání trialogových s radou a s komisí, aby se nám podařilo dosáhnout úspěchu. Ještě jednou děkuji mnohokrát, pane předsedo, i vám kolegové. Děkuji vám, pane Ašvorde. Sdílíme také trochu eh, vaše obavy. Pravdou je, že naším hlasováním jsme se jsme přijeli na sebe velké angažmá a eh, uvidíme, jak bude vypadat eh, vyjednávání. Žán, Žáne, nedovolte, abych učinil určitou osobní a poznámku týkající toho, abychom zlepšili navýšení prostředků na Erasmus Eh, zejména pro učňovskou mládež a pro kulturu, což je a také sociální politiku, protože víme, že toto učňovské vzdělávání eh, v Nizozemsku, eh, v Německu a v Rakousku umožňují duálním vzděláváním tomu, aby mladí lidé nacházeli práci. Máme tady 400 milionů navrhovaných pro Erasmus, pro, v rámci Erasmu pro učně a rád bych vyjádřil své přesvědčení, že toto je skutečně dobrá cesta eh, pro pomoc mladým lidem a pro to, aby se jim umožnilo nalézt pracovní příležitosti, ale je to obtížné eh, mobilita učňů, protože 28 zemí znamená 28 různých legislativ je třeba, abychom vyvíjeli tlak na naše respektivní vlády, protože legislace, legislativa se vyvíjí a možná, že bychom tady měli jedinečnou příležitost pro stanovení určitého statutu pro učňovskou mládež v Evropě. Než ukončím zasedání, rád bych vám připomněl, jak budeme pokračovat. Budeme hlasovat o usnesení doprovázející pozměňovací návrhy 10. října na výboru pro rozpočet. Eh, první trilog se koná 18. září, diskuse a na plenární zasedání a hlasování na pleno bude 24. 25. října a poté období eh, dohadovacích jednání se zahájí 6. listopadu eh, a eh, možná, že druhé jednání, které by mohlo být závěrečné, bude 17. listopadu a je třeba, eh, chceme-li, abychom byli eh, úspěšní dosáhnout eh, závěru 29. listopadu. Máte ještě nějaké připomínky do různého? Není-li tomu tak, ukončuji naše zasedání.